Je voudrais... Rád bych vám oznámil, že dohodovací řízení mezi rozpočtovým výborem a předsednictvem Evropského parlamentu dospělo k dohodě, bylo to včera, začátkem odpoledne, a týkalo se to návrhu rozpočtu parlamentu pro rok 2016. Já děkuji našemu zpravodaji Žerarovi Depré, který byl skutečně velmi přesvědčivý, pedagogický a se na, podařilo se nám dospět k dohodě na základě mandátu, který jsme svěřili našemu výboru. Tedy jde o to, že výjimečné údaje odpovídají na bezpečnostní požadavky přímo zde v parlamentu, jde o fyzickou bezpečnost zde v parlamentu a také o kybernetickou bezpečnost. A toto by mělo být v obálce 50 milionů eur a ty ostatní výdaje e, z rozpočtu, pokud to porovnáme s rokem 2015, by měly postoupit až o 1,6 a tyto 22 naše cíle se nám podařilo dodržet. Rád bych ještě chtěl říci, že jsme včera měli hlasování během plenárky, bylo téměř jednomyslné a týkalo se revize víceletého finančního rámce, neboť 21 miliard z prostředků na závazky, které v roce 2014 nemohly být vyčerpány, Eh, z důvodu různých obtíží při provádění programů. Těchto 21 miliard eh, bude nyní moci být eh, převedeno a děkuji paní Toma a panu Olbrichtovi, kteří to takto úspěšně vyjednali. Pana Olbrichta zde zastupuje pan Fernandez. A dále chci ještě připomenout zápis ze schůze z 1. dubna, který je třeba schválit. Schválení zápisu odsuneme na příští schůzi. A slovo má nyní pan Denano a bude hovořit o své zprávě, o rybolovu. Jedná se o stanovisko pro výbor pro rybolov, který je příslušným výborem, jak jistě víte, a rada Evropské unii, promiňte, Evropské komisi udělala mandát pro vyjednávání s Madagaskarskou republikou. Týká se to obnovení dohody o partnerství v sektoru rybolovu mezi Evropským společenstvím a Madagaskarskou republikou. Tento protokol je k dispozici, text, který máme k dispozici a parlament musí udělit svůj souhlas. Hlavním cílem této dohody Jde o to, aby jsme udrželi možnosti rybolovu pro Evropskou unii v vodách Madagarské republiky. A dalším cílem je posílení spolupráce mezi Evropskou unii a Madagaskarem. Což eh, zavádí také politiku udržitelného rybolovu a také udržitelného využití akvatických zdrojů v madagaskarských vodách. Rozpočtové dopady jsou 602 milionů eur v roce 2015 až 2018, a to proto, že protokol platí tři roky. Další nějaké zvláštní problémy se s touto dohodou nepojí a proto bych eh, proto bych doporučila, abychom vydali pozitivní stanovisko výboru pro, pro pan předseda. Přeji se někdo vyjádřit? Velice stručně my, skupina zelených, souhlasíme s pozitivním doporučením pana zpravodaje a rádi bychom navrhli, abychom tam doplnili drobný odkaz, který by vyzýval komisi, aby podávala zprávy parlamentu i radě o tom, jak se rozvíjí, vícelet, jak se rozvíjí víceletý plán rozvoje rybolovného sektoru v Madagaskaru a aby na konci podala závěrečnou zprávu o tom, jak se odehrával vývoj v oblasti pokryté tímto protokolem. Děkuji. No, ano, to je velice zajímavé. Já si myslím, že je to potřebné. Pardonnez-moi. Omluvte mne. bon. me, me précise que... Přesníme. Pro tuto dohodu nejsou možné žádné změny. My nemůžeme jako parlament zavádět do dohody žádné změny. Můžeme pouze udělit u, náš souhlas či nesouhlas a pak můžeme uvést jisté body eh, jakési doporučení komisi, ale měnit dohodu nemůžeme. A proto tedy můžeme hovořit o pozměňovacích návrzích až 23.4. Ano, můžete se o to pokusit, ale nebude možné je zapracovat, takže asi myslím, že se to nevyplatí nějaké vypracovávat. Takže takto jsme si to vyjasnili a Slovo dostává nyní pan Fernandeš. A budeme pokračovat s tématem rybářství a Liborov. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Já také budu hovořit o protokolu, který ráda schválila a e, Komise zahájila na základě schválení rady v dojednávání s Kapverskou republikou šlo o obnovení protokolu dohody o partnerství sektoru v Liborovu. E, tato dohoda se snaží respektovat veškeré vědecké údaje, které jsou dospočné a také doporučení Mezinárodní komise pro zachování atlantických zdrojů. Co se týče rozpočtová hlediska, tak to bude vlodit eh, pro čtyři roky. Máme zde administrativní výdaje, které jsou již zahrnuty do finančního příspěvku. Roční přijatní příspěvek v prvních dvou letech je 550 tisíc eur a v posledních dvou letech 500 tisíc eur. My tady tedy chceme pomocí dohody podpořit rybolov na Kapverdách 275 tisíc eur bude příspěvek na podporu sektorální rybolovné politiky Kapver v prvních dvou letech a 250 tisíc eur ročně poslední dva roky. Já si myslím a navrhuji, abychom eh, přijali pozitivní stanovisko, tak aby tato, eh, tento protokol mohl tedy být přijat. Děkuji panu zpravodaji. Nyní otevírám debatu. Kdo si přeje vystoupit? Pan Taran. Tady se jedná o nějaké procedury, ale zřejmě nemůžeme pozměňovat tyto zprávy, to vím, ale skupina zelených, především ta rybářská sekce, má pochybnosti, co se týká zahrnutí lovu žraloků do toho nevím, zda by ten pozměňovací návrh mohl nebo nemohl projít podle pravidel, ale jsme povinni být proti takovýmto myšlenkám. A teď eh, bych eh, toho nechal. Před 15 lety já jsem na kapvedách lovil ryby, bylo to krásné, ale prosím, aby se to nedostalo do protokolu. Děkuji, pane předsedo. Vedli jsme dlouhou diskusi o žralocích ve výboru pro rybolov, ale doufáme, že kolega Taran pochopí, že tohle není to správné místo. Mohu říct, že gratuluji panu zpravodajovi, že včera vyhrálo FC e e Porto nad Mnichovem. Dans le genre, le Barça a battu le PSG hier soir. A navíc ještě Barcelona vyhrála nad PSG. Což bude mít ještě další dohru v Paříži. Výborně. Jistě chápete, že pro takovýto typ dohody opět můžeme udělit svůj souhlas nebo nesouhlas na znění dohody a protokolu nemůžeme měnit nic. A nyní tedy čekáme na paní Georgievu, na paní komisařku. A tady to půjde o sdělení komise, které se týká plánu plateb. A e, protože čekáme, mohu využít příležitosti a představit zprávu, za kterou jsem odpovědný já. A to je zlepšení fungování Evropské unie tím, že se plně využije potenciál Lisabonské smlouvy. Je to návrh stanoviska, který já nyní předkládám. Lisabonská smlouva byla z obcového hlediska zatím provedena pouze částečně, a to právě v oblasti rozpočtu. A to zejména proto, protože chybí vlastní zdroje. Protože žijeme aby se využil článek 48.7 Lisabonské smlouvy a také článek 312.2 prováděcích předpisů. Zejména jednomyslnost při přijímání dalšího nařízení o víceletém finančním rámci. Evropská rada není zvyklá na tuto legislativní funkci Ovšem článku 15.5 smlouvy máme jasné ustanovení v této oblasti a při schvalování víceletého finančního rámce na rok léta 2014 až 2020 Rada zasahovala do obsahu tohoto finančního programu a tím zasáhla do pravomocí parlamentu. Takovéto zásahy zjišťujeme také při využívání národních příspěvků a také tím, že chybí vlastní zdroje, které jsou ovšem plně zakotveny. A proto žádáme radu, vyzýváme ji, aby se vrátila k duchu a liteře smlouvy. Dále zde máme převis závazků. Závazků je víc než plateb, což jak si brání v řádnému fungování Unie podle článku 310. Evropská unie musí zajistit řádné podmínky, neboť Evropská unie se nyní dostala do situace, kdy jsme byli nuceni dosáhnout dohody Dokonce jsme museli jít cestou trialogu. A pak se vytvořil plán plateb, proto aby se spláceli ty dluhy, ty neuhrazené faktury. Je to možné pokládat za jistou záruku za úvěr, na úvěry s určitými nástroji platovní bilance. Máme nyní nástroj stability, a nástroje pro vnější politiku, například externí mandát EIB či makrofinanční pomoc, což v konečném důsledku znamená, že Evropská unie se zadlužuje, což je v zásadním rozporu s zásadou vyváženého rozpočtu, která je zakotvena ve smlouvě. Co se týče praxe, tady Lisabonská smlouva zná možnost mít eh, vícelecí finanční rámec pouze na pět let na místo sedmi let. A budoucí víceleté finanční rámce by bylo možné přizpůsobit legislativnímu období našeho parlamentu. To by tedy byl eh, v kostce můj návrh. Je třeba nalézt dobré argumenty, neboť předseda komise jasně řekl, že během jeho funkčního období, během pěti let jeho mandátu, nehodlá navrhnout nějaké změny smluv. Proto se musíme pokusit využít potenciál současné podoby Lisabonské smlouvy a to možná, co možná nejlépe a nejúplněji. Takže zahájíme diskusy. Jako první má slovo pan Denano, prosím, pane předsedo. Já s vámi naprosto souhlasím, zejména co se týče národních finančních příspěvků a nutnosti vlastních zdrojů. Tady musíme energicky bojovat. Máte mou plnou podporu. Já sice nejsem odborník na Lisabonskou smlouvu, ale přesto si kladu otázku, do jaké míry Evropa skutečně eh, eh, se dostane do stádia, kdy bude moci se zadlužovat, což by vedlo k řešení celé řady problémů, například při pronájmu budov, nebo kdy Evropa má budovy v nájmu a bylo by to také vhodné pro financování Junckerova plánu. Takže já si myslím, že toto je téma na které bychom se měli zaměřit, měli bychom se nad ním zamyslet. Nejsem odborníkem, ale myslím si, že bychom skutečně mohli takovou to možnost prověřit. Děkuji, pane předsedo. Taky bych eh, chtěl říct něco k tomu, co tu zaznělo. Dokument, který je nám předkládán, obsahuje prvky související s pán, plánem plateb, což by unijní rozpočet přivedlo zpět do oblasti udržitelnosti. Je důležité pochopit důvody, nejenom proto, abychom překonali ten problém, ale abychom schválili ten plán, ale také hlavně proto, abychom přijali opatření, která by zabránila vzniku podobných situací v budoucnosti. Je mnoho faktorů, které je možno zmínit na, za léta 2013-14. Zatím to do stejné míry neovlivňuje unijní rozpočet. Očekáváme, že v letech 2015-16 bude změněná situace, co se týká o něch backlogs, o něch restů. Očekáváme, že se situace v budoucnosti bude lepšit. Jeden z důvodů vychází, toho optimismu vychází ze změny v kohezní politice a týká se to i návrhů pro hladkou implementaci programu a to už v rané fázi programování. Myslím, že můžeme tady vidět další šanci, o níž bude možno řádně diskutovat. A co tím míním? To je možná změna ve víceletém finančním rámci v systému tohoto plánu je to zatím tak, že se to navrhuje jednou za sedm let a pak to rázně skončí. My bychom mohli zvažovat možnost zavést takzvaný rolling systém, tedy rolující systém, pohyblivý systém, Každý rámec by měl podobný systém, ale částečně by třeba překrýval ten předchozí a tyto překryvy by mohly zmírnit přirozeně vznikající jak vrcholy, tak propady. Je také několik dalších návrhů, které obsahuje tento dokument. Nechci je dopodrobna vyjmenovávat, ale myslím, že řádná implementace takovýchto opatření by měla vést k tomu, aby se zamezilo většině problémů, s nimiž jsme se také setkali jako rozpočtový výbor na konci roku 2014. Myslím, že takovéhle problémy v budoucnosti by už nebyly pak nutné. Děkuji. Děkuji a nyní přišla paní místo předsedkyně komise, paní Georgieva, prosím, usaďte se a mezi tím ještě dáme slovo panu Tanglovi. Děkuji, pane předsedo, zkusím být stručný. Samozřejmě to stanovisko obsahuje mnohé prvky. Mm, jde o proto jde o prodloužení eventuální délky víceletého rámce. To by pro parlament znamenalo krok dopředu. Samozřejmě by to prolomilo jednomyslnost rozhodnutí. Zatím je to tak, jako parlament eh, musíme přijít se stanoviskem, které nejenom, že Eh, se týká nás, ale je to důležité pro všechny. Někdy eh, máme nedostatek analýz problému, to znamená, jde o to, abychom ty analýzy měli, abychom se o ně mohli podělit nejenom v parlamentu, ale i v radě. Ty nezaplacené platby, ty resty jsou věc, která eh, se týká parlamentu, týká se to ale i rady, všichni jsme si toho vědomi a díky tomu bychom třeba mohli dosáhnout určitého průlomu. Chápu tady tu touhu mít vlastní zdroje, ale nevím, jestli je to dobrý začátek na dosažení koncenzu. Možná bychom se měli s tím dostat do multiskupiny, kde potom je širší možnost se ke koncenzu propracovat na bázi těch analýz vzniklých problémů. A ještě poslední poznámka. Jsou tady příležitosti, kterými jsme, o kterými jsme se zabírali v semináři, který byl k rozpočtu organizován. Možná bychom měli mít sdílenou multiskupinu pro multi finanční problémy. To by mohlo být v rámci toho semináře a samozřejmě bychom měli diskutovat o té situaci tak, jak ji vidíme teď. V tuto chvíli, když hledáme peníze, tak je to rubrika 1a. To se týká i EFSI. Vždycky, když hledáte peníze, tak je to v 1a, ale vždycky jsou s tím jisté obtíže. Já si myslím, že bychom o tom měli diskutovat hlavně v tomto výboru, protože je to relevantní věc a jsme s tím konfrontováni znova a znova. Děkuji. Pan Fernandez jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád za tento návrh. Chci poděkovat panu zpravodaji a děkuji za všechny předložené návrhy. Myslím, že je důležité, posílit demokratickou legitimitu a nově zvolený parlament, nová komise, ti nyní musí mít právo se k věci vyjádřit. Ono je důležité, aby byla zajištěná flexibilita a aby v tom víceletém finančním rámci byla ta flexibilita. Důležitá je i otázka jednohlasnosti. Proto děkuji za tuto zprávu je opravdu důležité, aby mohly agovat i členské státy. Členský stát může zablokovat i takto rozho- důležité rozhodnutí, jde o víceletý finanční rámec. A tedy je nutno položit si otázku, zda eh, tahle jednomyslnost je na místě, protože to může vést až k určitému vydírání a přitom tento rámec je velice důležitý pro lidi, pro občany, pro ekonomický růst a pro zaměstnanost v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Teď ukončíme tuto rozpravu, co se týká pana Delano. Když se podíváme na to, jak to je se stavem půjček, tak ty půjčky jsou z větší části využívány proto, aby byly tím napojeny garanční fondy, které používá Evropská unie, třeba když jde o podporu platební bilance a když jde o podporu států uvnitř nebo i mimo Evropskou unii a bylo by dobré vyjasnit situaci i politiku v oblasti eh, nemovitostí. Eh, třeba, co řekl jeden z úředníků soudu, když eh, se nesměli brát půjčky, tak bylo Lucembursko velice aktivní při podpoře Evropské unii, ale aby ve vlastní bilanci nebyly ty položky související s nemovitostmi, byly eh, vypracovány další struktury a to není nejlepší vzor pro Evropskou unii, když od každé země vyžaduje jasné, čestné veřejné bilance, které jasně zobrazují realitu. My se k tomu ještě vrátíme, pane Delano. O pra- plánu plateb hned budeme hovořit, protože paní Georgieva je dnes naším hostem a teď nám e, bude hovořit o tom, co se bude dělat, aby byla lepší zpráva. Budeme hovořit i o zjednodušení, nutném zjednodušení Jedna věc je veřejnost. Vždycky, když přepracováváme ty programy, ztratíme spoustu času. Je to cyklus roční, dvouletý, kdy se neinvestuje a pak najednou všechny ty investice přijdou naraz a to přece nemůže fungovat. Je třeba to uhladit, aby tyhle ty šoky, aby se zabránilo uh, tímhle nárazovým cyklům, které nejsou dobré pro ekonomický růst ani pro situaci v oblasti zaměstnanosti. Když se komise pokusí najít finanční prostředky, tak se to pokusí najít tím způsobem, že bude jednat supranacionálně. To znamená, že teď nedojde k tomu, že se ořeže přerozdělování mezi členskými státy, tady je pak třeba ty finanční prostředky řádně eh, rozdělit, hledali se v kohezní politice. A z této situace se musíme nějakým způsobem dostat. A nyní k semináři. Touto otázkou se budeme zabývat v průběhu příštích týdnů a budeme vás informovat. A ještě jednou mnohokrát děkuji panu Fernandešovi za jeho vysvětlení. Veškeré změny k tomuto návrhu musíte dodat do 22. dubna a 6. a 7. nebo 26. května pak budeme hlasovat, to ještě bude potvrzeno. A ještě bych chtěl poděkovat paní místopředsedkyni komise za to, že dnes zavítala mezi nás a bude nás informovat o tak důležitém tématu, které hrálo roli i v dohodovacím řízením o rozpočtu na rok 2015, šlo také zejména o opravné rozpočty na rok 2015 a my jsme zcela jasně tehdy řekli, že potřebujeme nějaký plán plateb pro veškeré ty neuhrazené faktury. Tedy ještě jednou děkuji mnohokrát, paní komisařko, že jste dnes zavítala mezi nás a že s námi spolupracujete. Děkuji, děkuji pane předsedo. Ráda bych eh, začala určitou reflexí včerejšího hlasování. Změna rozpočtu Jedna Chci poděkovat panu paní zpravodajce, paní Toma, panu Fernandezovi i vám, pane předsedo, za velice jasné slovo, které jste parlamentu poskytl, takže budeme mít eh, pozměněný rozpočet schválený. Jak jste řekl, tento plán plateb je důležitý, důležitou součástí dohod o letošním rozpočtu. Práce, kterou jsme odvedli v rámci prezentace, se ukázal jako nosný a měli bychom to zopakovat v pravidelných intervalech, protože je to takové včasné varování před potenciálními problémy, předtím, než se ty problémy stanou opravdu vážnými. Ráda bych se předem od, omluvila, že jsou drobné změny mezi tou tištěnou verzí prezentace a tím, co uvidíte a co budu vyprávět. Možná bude lepší, když tedy budete sledovat mě. Není to tak, že bych říkala něco úplně jiného, ale když jsem se dnes ráno připravovala, tak eh, mé myšlenky mě prostě odvedli trošku jinam. Začala bych tím, co je tento backlog, co je tento normální a nenormální backlog, tyto nevyužité prostředky, jak je to s těmi jednotlivými rubrikami, co jsme v této souvislosti podnikli a samozřejmě také, jak to bude do budoucnosti, ale primárně nás budou zajímat vaše reakce. Takže začneme definicí. Co je tedy onen backlog? To jsou nevyplacené, ale platné požadavky na platby na konci roku. Co tam nespadá? To jsou pohledávky, které už byly nějak zaplaceny třeba prostředkem prefinancování. Takový normální backlog REC je pohledávka, která byla normálně přijata, zpracována ke konci roku, ale ještě nedošlo k jejímu vyplocení. To je normální, ale nenormální jsou ty, které nebyly zaplaceny, protože nebylo dostatek prostředků na platby nebo dostatečná likvidita. Podívejme se tedy na různé rubriky. Víme, že to byla rubrika 1b, kde se akumulovaly hlavní problémy v této oblasti. Co ukazuje tento graf? To velice jasně ukazuje, co způsobilo ty problémy. Je to to, že na vrcholu nové, přišly nové pohledávky během roku a logicky ke konci roku jsme se blížili ke konci programovacího období, pohledávky šly dolů, vyvrcholilo to v roce 2013, v roce 2014 problémy ustupovaly, ale na konci roku jsme měli ty nevyplacené prostředky, vidíme, že to klesalo a najednou se to zvedlo. A všichni víme proč, protože v novém programovacím období jsme měli daleko přísnější podmínky a musím přiznat, že jsme na to nebyli dostatečně dobře připraveni. Další dva prvky tohoto grafu jsou také zajímavé. Jedny jsou pohledávky, které přišly za posledních deset kalendářních dnů roku a zase, co vidíme, poslední dny roku a pohledávky stoupají. Stejně tak i úroveň toho, co bylo suspendováno nebo přerušeno. To znamená, že uměle byl zvedán počet těchto věcí. V roce 2014 byl nárůst v oblasti suspendovaných a přerušených pohledávek. Stejně tady byly objemné platby, které bylo třeba činit. To znamená, neměli jsme pocit, že je to jeden z hlavních faktorů. Podívejme se na další folii. Ta hovoří o tom, jak jsme ke konci roku 2014 se dostali k té částce 24,7 milionu, to je ten backlog, který byl převeden z roku 2013, to jsou ty 23,4 plus leden až říjen 52,9 a velice neobvyklá situace, kdy eh, přišly hodnoty 23,4, to je velice velký podíl na pohledávkách za cel to, celý tento rok. Pak jsme měli hodnotu 46,6, to byly ty prostředky na platmy. Pak bylo posílení těchto prostředků a tím jsme se dostali k tomu finálnímu výsledku 24,7 na konci roku 2014. Teď, jak vidíme budoucnost, jaká máme očekávání e, na základě informací z členských států a na základě toho, co jsme udělali. Očekáváme, že na rok 2015 a 16 v souhrnu bude asi 38 miliard pohledávek, které dostaneme, to je asi 95 alokovaných prostředků. Těch zbývajících 5 bude vyplaceno závěrem období v letech 2017 až 2019. Ta hlavní část pohledávek přijde v tomto roce, přijde 35 miliard, to očekáváme na základě předpovědí. Další 3,5 miliardy přijdou potom v roce 2016 to je těch už zmiňovaných 95 všech pohledávek. V letech 2017 až 15 přijde těch zbývajících závěrečných 5 a ta nejistá proměna je, jsou roční částky, kdy dojde k závěru pladeb za toto období, tedy po roce 2017. Na základě schváleného rozpočtu 2015 očekáváme eh, ty nesplacené částky, které koncem tohoto roku vzrostou na 20 miliard a to nás vede k velice důležité informaci, že rozpočet na rok 2016 by měl zahrnovat 23,5 miliardy tak, aby byly pokryty tyto backlogy roku 2015 a aby v roce 2016 zůstaly skutečně jenom rezidua, která budou ke splacení v roce 2015. Měli bychom se tedy vrátit k normálu. To by mělo platit pro rozpočet 2016. Bude třeba, abych bylo dostatek prostředků na platby. Stejně tak důležité je, abychom měli řádnou implementaci programů v letech 2014 až 2020 a neměli bychom problém letošního roku přenést do příštího programovacího období. To je věc, kterou vám potom předložíme jako součást návrhu na 2016. Podívejme se teď na tuto folii, jak eh, probíhá evoluce v oblasti kohezní politiky. Ten eh, graf hovoří sám za sebe. Odhad je, že v roce 2016 budeme venku z toho problému těch eh, nenormál, nenormálních restů. Jenom za podmínky, že budeme mít na rok 2016 solidní rozpočet. Podívejme se teď na rubriku 2. Tady máme Evropský zemědělství záruční fond, to jsou nediferencované prostředky, tam nejsou žádné backlogy, eh, v rozvoji venkova rovněž nejsou, ale riskujeme, že se něco takového objeví koncem roku 2015. Zatím diskutujeme s členskými státy, snažíme se, aby k tomu nedošlo. V tom Evropském rybolovném fondu očekáváme, že budeme pokračovat, že bude pokračovat pokles hodnoty. Bylo to 434 milionů na konci roku 2013 a rádi bychom viděli, jak to postupně dojede a e, zmizí koncem roku 2016. Rubrika 1a snažíme se zmírnit tu situaci, to je náš vlastní management, který spadá do kompetence komise, chceme minimalizovat tyto částky ke konci roku, tak eh, abychom minimalizovali i opoždění plateb. To je věc, eh, která je velice špatná praxe. Samozřejmě Eh, může dojít ke zpomalení implementace programu 2014-15, že budou neuhrazené pohledávky. To znamená, od letošního roku musíme začít pracovat na tom, abychom stabilizovali situaci v rubrici 1a. Teď rubrika 4. Tam jsou různé nástroje. Tam je humanitární pomoc, to znám velice dobře, to je každoroční záležitost chci poděkovat parlamentu, že jsme učinili to velice důležité opatření, že jsme spárovali pohledávky a prostředky a podařilo se tu mezeru překlenout. Ale když se podíváme na rozvojové prostředky, tak tam uvidíme, že je nedostatek. Musím přiznat, že ta opatření nevedla k tomu, eh, že by ty resty tady poklesly. Další folie, ta je velice důležitá. V rubrice 1a více méně máme eh, velice pomalý klesající trend. V rubrice 4 máme velký problém. I do not see any reason for Tlumočení do českého jazyka bohužel musí z provozních důvodů skončit. Na této schůzi budete mít k dispozici pasivní češtinu, to znamená, že můžete hovořit česky, ale tlumočení do češtiny bohužel již není možné poskytnout. Two headings that are not money going directly in the pockets of member states, because especially in heading four, uh, if we do so, then we risk to undermine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 il doit avoir l'ambition de régler une bonne fois pour toutes ce problème et en tout cas c'est ce que je propose. Merci Madame Thomas. Monsieur Torvalds. <clears throat> Uh, thank you, Mr. President, and uh, thank you, Vice President Georgieva. It's always a pleasant to have you, uh, to listen to you, even if the information you give is not so pleasant. Uh, I was very disturbed by the figure about heading four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 distribue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 abstentions adopted. Paragraph 13, amendment 19. Ms. Claudia Sabal, you have the floor. Gracias, presidente. Quería proponer una enmienda oral eh, para así poder eh, contar con el apoyo del resto de los grupos, eliminando la palabra strong, simplemente. Mm -hmm. Okay. So I put the amendment to, to vote with the oral amendment of Ms. Claudia Zabal. Who is in favor? Who is against? Abstentions? Adopted.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 Eine letzte Abstimmung hast du noch, Ines. <laughs> <laughs> Adopted by 18 votes with no votes against, two abstentions.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 dass wir diese 14 Tage Verlängerung in Übereinstimmung mit den Schattenberichterstattern und dem Kollegen Dupré, der verantwortlich ist für den Haushalt. Ja. So, uh, do, uh, can we agree to propose that the vote is, uh, that the transfer is being treated uh, at the next meeting in two weeks' time? Yes. Okay. Uh, last agenda item, any other business? If that is not the case, the meeting is adjourned. Next meeting of the committee, 6th, 7th of May. Thank you.